Vážení kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši schůzi, protože máme velice dlouhý program a ráda bych začala bodem číslo 8 na našem programu. V tomto kontextu bych ráda přivítala předsedu výboru regionu, pana van den Brande, a ráda bych vám okamžitě předala slova, protože budeme hovořit o velice důležitých výsledcích studie, kterou jste provedli. Je to bílá kniha zprávy na více úrovních, takže mnohokrát děkujeme, že jste se dostavil na náš výbor. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milá Danuto, vážení členové výboru Regi, dámy a pánové. nechci procházet nějakými rituály, ale chtěl bych skutečně říct, že jsem velice rád, že jsem byl pozván do vašeho výboru a s velkým potěšením jsem pozvání přijal. Chtěl bych eh, zdůraznit několik bodů, které se týkají Bílé knihy výboru regionu o víceúrovňové zprávě a rád bych tento dokument s vámi probral. Jak všichni dobře víme, Lizabonská smlouva vešla platnost po osmi letech, kdy jsme uznali, že je zapotřebí reformovat fungování institucí. A musíme vytvořit novou rovnováhu mezi institucemi. Co se týče rozpočtových, právních, výkonných pravomocí Evropského parlamentu, pravomocí, které napomohou posílit politickou dimenzi Evropské unie. Doufám, že vstupujeme do stabilnější fáze. Přišla chvíle, abychom plně využili náš potenciál, abychom posílili evropskou zprávu. Naší hlavní úlohou je, abychom vytvořili nástroje, které budou implementovat tuto smlouvu. víme, že více úrovňová zpráva je jedním z nástrojů, kdy se dostávám ke konkrétním věcem konkrétnímu řízení. Jako politici stojíme před paradoxem. Je zde víc paradoxů, ale předložím vám alespoň tento. Relevantní Evropa skutečně vstupuje do svého života a bude mít dopad na volbu národních politik, strategických rozhodnutí a stává se možná čím dál tím složitější a jakoby neřešila ty hlavní obavy. Je důležité, aby proběhla úspěšná evropská integrace. Po několik měsíců, především v důsledku ekonomické krize, vláda Evropská unie se snaží překonat tyto velké výzvy a tato ekonomická krize byla ve středu našich diskusí. Nemusím to zcela jistě říkat členům Evropského parlamentu, tohoto výboru. Když jsme začali připravovat Bílou knihu v loňském roce, tak eh, v podstatě krize začínala vznikat. Ptali jsme se, do jaké míry byla relevantní naše iniciativa právě v té chvíli. Ale záhy jsme si uvědomili, že globalizace zvyšuje přidanou hodnotu víceúrovňové zprávy, protože zdůrazňuje nezbytnou potřebu jednat eh, koordinovaně ze strany politických aktérů. Ekonomická, politická, finanční váha místních orgánů je zcela zásadní, aby budoucí opatření byla úspěšná na lokální úrovni. Na té nejnižší úrovni je důležité, abychom takto zajistili budoucnost Evropanů v následujícím desetiletí. Je důležité, abychom pochopili, jak funguje víceúrovňová zpráva v globalizovaném kontextu. Vertikální dimenze pokrývá všechny úrovně vytváření politik, od globální úrovně na lokální úroveň a naopak zdůrazňuje mizící rozdíl mezi domácí a mezinárodní politikou a mezi potřebou posilovat Evropu a zajišťovat konvergenci a integrační proces. Když jsme začali zavádět eh, naší strategie, která se týká klimatických změn, nových pracovních míst a tak dále, tak všichni aktéři, jak veřejní, tak soukromí, sdíleli svoji odpovědnost, eh, kterou mají v demokratické společnosti. Více úrovňová zpráva může zajistit funkčnější spolupráci. Aby tedy bylo vše jasné, Není to otázka nové institucionální diskuse. Takovou diskusi nechceme otevírat. Myslím si, že řada lidí trpěla. než jsme dospěli po osmi letech k Lisabonské smlouvě a skutečně, jak jsem zdůraznil, není to nová institucionální rozprava, ale je to spíše otázka funkční spolupráce, která by zajistila flexibilitu abychom dosáhli společných cílů. A to umožní, abychom rozvíjeli, rozvíjeli novou dynamiku, abychom vytvořili skutečné partnerství na všech úrovních zprávy, takzvanou vertikální subsidiaritu, kde budou sociální i ekonomičtí partneři. Musí tam být více úrovňová zpráva, která bude zahrnovat více aktérů, čili musíme spojit tyto dvě myšlenky. Víceúrovňová zpráva, paní předsedkyně a vážení kolegové, je o sdílení kompetencí a ne o jejich rozdílení. Napomáhá naplňování základních politických cílů Evropské unie a posiluje kroky společenství v oblastech, které znepokojují evropské občany. Doporučení Bělé knihy se snaží harmonizovat ambice Evropské unie především na praktickou úroveň, na diversifikovanou zprávu. Zaměřujeme se na místní, regionální volené zástupce, eh, kteří musí provádět většinu evropských politik. Byli jsme také povzbuzeni v našich snahách vaším výborem. Zpráva o víceúrovňové zprávě na místní a regionální úrovni požaduje, aby výbor REGI posílil své úsilí, aby vytvořil praktiky ve správě jak z kvalitativního, tak kvantitativního hlediska. A jak jsme souhlasili s předsedou Barosem, setkali jsme se minulý týden a probírali jsme tyto otázky a je důležité, abychom vytvořili příručku pro budoucí komisaře, abychom zajistili, že tato bílá kniha bude naplňována. Je to politický program, abychom mohli vytvořit Evropu v partnerství, abychom mohli vytvořit silné evropské kroky, metodu společenství, která je základním stavebním kamenem naší práce. Musíme zajistit vyšší efektivitu, transparentnost, Tímto způsobem můžeme zajistit fungování, ale skutečně partneři na lokální a regionální úrovni musí být naši partneři a nejenom prostředníci. To znamená, že místní a regionální orgány budou mít možnost ovlivňovat eh, rozhodování na evropské úrovni. Každá strategická reforma a na místní úrovni by měla být doplněna akčním územním plánem, což znamená, že politická struktura bude mít možnost získat schválení, zajistit implementaci a provádění politiky v této oblasti a také to znamená, že vznikne tzv. decentralizovaný komunikač, komunikační plán. Musíme tyto politiky reintegrovat, musíme zjistit lepší spolupráci jednotlivých úrovní vlád, musíme být konsistentní, naše politiky se musí zaměřit na jednotlivá odvětví a musíme potom zajistit celkovou synergii. To znamená, zavírat dveře není správná politika, čili musíme naopak zlepšit a posílit synergii. Chceme, aby se regionální a místní orgány zapojily do vytváření lepšího právního plánu, aby lépe naplňovali své odpovědnosti, aby mohli lépe naplňovat eh, a dodržovat eh, evropskou legislativu. Zdůrazňujeme důležitost eh, systematického používání územních studií dopadu a dále hodnocení těchto mechanismů, abychom zajistili, že rozhodnutí budou skutečně aplikována na patřičné úrovni ve světle principu subsidiarity a proporcionality. Také Doporučujeme inovativní metody zprávy, jako je například eh, tripartitní typ smlouvy a chtěli bychom vytvářet potenciál územní spolupráce. To znamená takto uzavírat jednu smlouvu za druhou. A nyní budu pokračovat eh, ve své mateřštině, pokud dovolíte. Paní předsedkyně, Vstup Lisabonské smlouvy v platnost by nemělo znamenat, že ukončíme naši diskusi. To znamená diskusi o způsobu zprávy, jak jsou jednotlivé instituce zpravovány, institucionální dynamika mezinárodní spolupráce, a způsob rozhodování na evropské úrovni. Veškeré tyto otázky budou muset být řešeny v následujících pěti letech. Nemůžeme přehlížet, zcela jistě budou zásadní pro evropskou společnou strategii a opatření. Z tohoto důvodu nová komise má velkou odpovědnost a v lednu budou probíhat e, slyšení, budete mít e, komisaře pro regionální rozvoj, kteří se dostaví do vašeho výboru, tak e, musí být jasné, do jaké míry komise bude ambiciozní v těchto cílech. Paní předsedkyně, jsem tedy velice vděčný, že jste nás přizvala na toto slyšení, až se sem dostaví komisař pro regionální rozvoj. Abychom zvýšili úroveň participace a aby Evropa byla čím dál tím efektivnější, je velice důležité zapojit místní, regionální zprávu, která může zajistit lepší politickou spolupráci a musíme rozvíjet kulturu konzultací a spolupráce mezi institucemi. Jedna věc, která byla vždy důležitá pro mě osobně, byl způsob, kdy předseda Buzek prokázal svoji podporu. Byl jsem skutečně nesmírně potěšen jeho výzvou, aby politická diskuse byla přístupnější. Skutečnost, že evropské instituce musí dosáhnout konsenzu mění situaci, protože nyní můžeme opravdu otevřít politickou diskusi v demokratickém smyslu slova. A výsledkem toho je, že občané ne vždy chápou, že Evropská unie musí zahrát velice důležitou úlohu v globalizovaném světě. Čili není to nějaká odborná technická diskuse, ale musíme mít politickou diskusi, která bude plně ovlivňovat životy našich občanů. Já si myslím, že to je jedna ze slabin Evropy. Vlastně si do této chvíle nepodařilo jasně prosadit tuto myšlenku. Místní a regionální zpráva musí dělat vše ve své každodenní práci, aby překonala tento problém. Paní předsedkyně, tato bílá kniha je také příspěvkem výboru regionu eh, k politickému programu Evropské unie. A je to skutečně klíčová chvíle, klíčový moment, eh, protože v následných měsících Evropská unie bude muset vyvíjet strategie pro celou řadu velkých výzev, eh, pro demokratické otázky, klimatické změny. Za několik dní bude probíhat summit v Kodani. Dále musíme zajistit skutečné ekonomické oživení po finanční a ekonomické krizi. Musíme zajistit trvale udržitelný rozvoj, čili tady celá řada otázek, které budeme muset řešit. A musíme tomu také přizpůsobit naše nástroje, které používáme. Já si myslím, že reforma, kterou zajišťuje Lisabonská smlouva, tak umožňuje starostům, aby dělali více, aby mohli naplnit cíle 2020, které jsou v klimatickém balíčku a mohu vás ujistit, že v Kodani spolu s, tisícom, s tisíci starosty z USA se pokusíme identifikovat způsoby, jak spolu spolupracovat a jak vytvořit možná takový širší region. Ve výboru regionu vytváříme takzvanou decentralizovanou spolupráci a jasně jsme sdělili, že pochopitelně se býváme otázkou životního prostředí, klimatických změn a chceme vytvořit důvěryhodná řešení. Co se týče monitorovací platformy Lizabonské smlouvy po roce 2020 středomorské schromáždění, které mělo svoji první schůzku, kdy se připravovalo na začátek schromáždění místní eh, samozprávy, která zastupuje oblast Středomoří, tak tam se o těchto otázkách také hovořilo. Čili to jsou kroky, které poukazují, že si uvědomujeme, že je nesmírně důležité, abychom zajistili územní celistvost, spolupráci mezi místními i regionálními orgány, vytváření makro regionálních strategií. Například se zaměřujeme na oblast pobaltských států, také na oblast Dunaje. Musíme vytvářet integrované politiky, například také v oblasti námořních politik a všechny tyto oblasti jsou zcela zásadní pro tento typ spolupráce. Evropa musí prosazovat tyto politiky, pokud chce dosáhnout svých cílů. A musíme také zahájit diskusy s komisí. Po veřejných konzultacích musíme vytvořit konkrétnější akční plán a musíme vzít v potaz novou komisi. Také pracujeme se skupinou tzv. moudrých mužů, kteří se zabývají budoucností Evropy. V Brugách probíhala diskuse s panem Filipem Gonzálesem, který je předsedou této skupiny tzv. moudrých mužů, kde jsme zdůraznili důležitost, že je zapotřebí zapojit všechny aktéry do tohoto období určitého, určité reflexe nad situací. Chceme najít smluvní způsob spolupráce. Nechceme vytvářet žádné překážky, ale naopak pomocí tohoto nástroje bychom měli usnadnit spolupráci a tyto věci jsou pro nás velice důležité. Paní předsedkyně, vážení členové výboru, to jsou důležité momenty, které jsem chtěl zdůraznit, které odrážejí naši snahu v Bílé knize a chtěl jsem zdůraznit hlavní body a myšlenky v tomto dokumentu. Je nesmírně důležité, abyste nabídli své alternativy, možná i svoji kritiku, poznámky k tomuto dokumentu. Já jsem si zde poznamenal, že váš výbor se rozhodl, že bude mít zprávu z vlastní iniciativy o dobré zprávě, až se budeme bavit o regionální politice a já pevně doufám, že náš příspěvek bude doplňkem vašich rozhovorů a vaší práce. Takže se těším, že budu mít další příležitost, aby se naše instituce setkaly a úzce spolupracovali. Děkuji za pozornost. Uh, uh, Děkuji. Pane předsedo, myslím, že nyní vstupujeme do další fáze debaty o dalším politickém programu Evropské unie. A v dokumentu o Evropě 2020, 2020, na který zareagujeme v příštích týdnech, je několik základních politických cílů, které máme společné. I když se zatím nacházíme v rané fázi evropské debaty, tak jde skutečně o dobrou zprávu, dobré řízení a ty podněty z výboru regionů mohou být velmi užitečné i pro nás v našich úvahách o tom, jak dosáhnout všech těchto ambiciozních cílů, které jsme si vytyčili a které se samozřejmě překrývají také s cíly regionální politiky. A nyní chci zahájit rozpravu. Já se omlouvám, že to říkám, ale nemáme úplně neomezený čas v 10. Budeme muset tento bod uzavřít. Proto chci uzavřít seznam řečníků pokud možno co nejdřív, a pokud se tudíž chcete vyjádřit, dejte to dejte tak najevo okamžitě. Pan Kremopulos. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl poděkovat za tyto informace, které nám poskytl pan Van den Brande a chtěl bych položit následující otázku. Podle studie v letošním roce provedené Eurobarometrem Evropané kladou větší důvěru do regionálních a místních orgánů, pokud jde o otázky zprávy jejich země a Evropské unie. Ve stejné studii Eurobarometru vidíme také, že evropští občané se domnívají, že regionální orgány a místní orgány. 58% tedy evropských občanů se tak domnívá. Nepřiblížejí vždy eh, nebo spíše nejsou tedy bráni v potaz při řešení evropských otázek a jaká konkrétní opatření by mohla dát nějakou odpověď těmto evropským občanům, aby jejich očekávání bylo naplněno. Co můžeme udělat v praxi? Kromě tedy toho, že máme dobré úmysly, že o tom hezky hovoříme, co tedy můžeme udělat pro to, abychom více zohledňovali úlohu těch místních a regionálních eh, orgánů, jak tedy zvýšit jejich úlohu? Ano, pan van Nisteroj, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně. Já jsem velice potěšen, že pan van den Brande tady zastupuje znovu výbor regionu a váš příspěvek se mi jevil být velice důležitý. Tento dokument o víceúrovňovém řízení se mi se zdá, že je součástí debaty, kterou vedeme již delší dobu, ale když se podíváme na každodenní fungování, tak víme, že je určitý problém s mentalitou, s, s základním nastavením v členských státech, pokud jde o vztah mezi tedy lidmi z členských států a Evrop, s Evropou. Naše zkušenost učiněná s Lisabonskou eh, strategií byla taková, že jsme se zaměřovali na to, co mají splnit národní vlády, ale přitom 70% práce musí odvést regiony. A pak, když jde třeba o strategii přizpůsobování se klimatickým změnám, tak není možné, abychom to celé vyřešili jenom na úrovni státu a na úrovni evropské. A já se proto táži, co hodláte dělat, jestliže regionální a místní úroveň znovu nebude brána vážně a budeme jen tak na oko dělat, eh, že je opravdu eh, stěžejní a důležitá, ale co když to nebude dostatečně implementováno? Nejsou všechny ty formulace o významu územní eh, soudržnosti a podobně příliš obecné, příliš vágní? Neměli byste prosazovat svá práva energetičtěji? protože já si myslím, že jedině tak můžeme bojovat proti jevu, který se mi zdá být jakousi znovu nacionalizací, opětnou nacionalizací těch politik. Neměli bychom být v našich požadavcích přísnější? Jan Albrecht? Eh, Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, chciałbym eh, zwrócić uwagę. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci obrátit naši pozornost na jeden takový poněkud ošemetný faktor. Na straně jedné tu máme podmínky pokrizového období, které samozřejmě vždycky napomáhají tomu, abychom uvažovali o věcech z perspektivy jejich efektivnosti. A na základě toho vznikl velice vážný trend, který říká, že zjednodušení postupů může vést k centralizaci. Někteří tudíž tvrdí, že v těžkých dobách by se rozhodnutí měla přijímat rychle. A já se domnívám, že bychom si měli být těchto tendencí vědomi A všichni, kdo se podílí na rozhodování na eh, nižší než státní úrovni, všichni by si měli být vědomi toho, že národní a regiona, že tedy místní a regionální orgány fungují v krizích daleko lépe. Ale přitom to víc výše uvedené tvrzení, nebo spíš přesvědčení, je dosti rozšířené. Když se podíváme například na eh, to, co říká komise, teď před, ještě před jmenováním nové komise, tak vidíme, že tento názor se rýsoval velice jasně. A je to takový názor, který pak vede jakési sektorizaci spíše než k horizontálnímu přístupu a to pak vyvolává centralizaci. Ten sektorový přístup tudíž vede nakonec k centralizaci. A konečně, myslím, že eh, ta víceúrovňové, to víceúrovňové řízení je některými lidmi interpretováno jako určitá potřeba vyladit eh, vzájemně pravomoci jednotlivých úrovní. Čili jinými slovy vyladit ty eh, demarkační linie mezi těmi úrovněmi, tak aby každý dělal to, co mu přísluší a nepletl se těm druhým úrovním do cesty. To znamená, a já se omlouvám, že to říkám, výbor regionů by možná mohl zaujmout takový přístup. Musíme chápat, že eh, víceúrovňové řízení neznamená nutně právě to, že každý se drží jenom svého písečku, ale znamená to, že všichni musí spolupracovat. Nové výzvy vyžadují spolupráci. Nejenom nastavení těch eh, hranic, Musíme si být vědomi těchto dvou interpretací. Prosím vás o mm, vaše příspěvky nebo komentáře. Pane Temopulos, ano, vy jste naprosto legitimně odkázal na eurobarometr. A mimochodem, to bylo vlastně poprvé, kdy kdy komise iniciovala výzkum eh, Eurobarometru, kde byly otázky týkající se právě místní a regionální zprávy. V podstatě to trvalo skoro 50 let, než jsme pochopili potřebu dotazování, dotazování 27 tisíc občanů, protože to je formát Eurobarometru, který má zjistit, jaké jsou emoce a očekávání populace. Také správně poukazujete na určitý antagonismus, kdy 60 dotázaných je přesvědčeno, že místní a regionální orgány a to není na nás, abychom to říkali jakožto výbor regionu, ale jde o to, co si, si myslí lidé. Ale tedy 60% říká, že místní a regionální orgány nedělají to, co by měli. Jenže ona je, je tam trošku taková niance v té odpovědi. Protože tam v té otázce také bylo, eh, byla zmíněna ta, jestli mají možnost nebo pravomoc tuto roli plnit. To je trošku rozdíl. Otázkou ale je, jak tuto situaci překonat. A já neříkám, že ten přístup víceúrovňového řízení všechno vyřeší ale lidé čelí spoustě různých problémů. Ovšem na místní úrovni vidíme, na místní úrovni vidíme migraci, vnímáme problém trhu práce, jsme si vědomi otázky životního prostředí. Pochopitelně, že je nutné, aby došlo k určitému zmocnění, ale Eh, nezapomínejme na to, že místní politik musí být zároveň evropským politikem a tady stále je obrovská mezera. A musí to platit i obráceně, to znamená, evropský politik musí být zároveň i místním politikem. Je také důležité poukázat na to, že my jsme tedy se zhostili iniciativy na schromáždění místní a Eh, měli jsme vlastně schromáždění, kdy jsme byli konfrontováni nejenom tím, co se děje na místní a regionální úrovni, ale kdy jsme se snažili, aby eh, také byli lépe informováni, aby bylo možno lépe eh, se postavit před místní a regionální politiky, aby se daly věci prostě lépe měnit. Ovšem, velmi často i dodnes jsou prostě místně regionální orgány vnímání pouze jako jakýsi subdodavatelé, eh, kteří vykonávají rozkazy, které padly někde jinde, někde na centrální úrovni. Pořád ještě je tu určité očekávání občanů, že by mělo dojít ke zmocnění, ale zároveň, že by měla být posílena určitá kultura toho jakéhosi přístupu, kontribučního přístupu. My zmiňujeme, jak se zmiňuje tedy v té Bílé knize, nejenom ta myšlenka o těch eh, takzvaných územních paktech, ale také, že každý návrh by měl být následovan a doplněn komunikačním plánem regionálním. asi před týdnem jsem si sám uvědomil, že když přecházíme ulice a silnice, tak si často všimneme těch nápisů, kde se říká, že ta, tato stavba vznikla s přispěním Evropské unie. A já si myslím, že to trochu poukazuje právě na tu potřebu změnit to vnímání. Pan van Nistelrooy. Takže já si myslím, že máte pravdu, ano. A jednu věc chci zdůraznit. My jsme měli 15 let zkušeností v minulém roce jsme si připomněli dokonce 50, 50 leté výročí Evropského společenství, takže před 50 či 51 lety, paní předsedkyně, prostě to, čemu dnes říkáme Evropský parlament, byl jenom schromaždění z tehdejších eh, šesti zakladatelských eh, zemí. nepoužívám to jako nějakou výmluvu, ale myslím si, že po 50 letech fungování jsme se mnohému naučili. A nyní víme, že budování instituční infrastruktury probíhá postupně, krok za krokem. A je to provázeno každodenními boji. A já rád vidím, že tady na výboru u vás se snažíme neustále dostat se z té naší výsostné izolace. Opravdu vyžadovalo nesmírné úsilí, bylo to skoro jak pohnout z horou, když jsme se snažili nastavit nějaké vztahy s eh, domácími parlamenty. A je samozřejmě, že vaše kritika je naprosto na místě. A pokud jde o klimatické změny, tak my pořád říkáme, že je potřeba si uvědomit, že 70 veškerých problémů souvisejících s klimatickými změnami se soustředuje v městských v urbánních oblastech ať už jsou to třeba dopravní zácpy, emise, hustota, eh, jak osídlení, tak i budov, které rovněž přispívají k emisím skleníkových plynů. A 70% eh, tedy tohoto problému, jestliže má eh, zdroj v tomto, tak by to zároveň mělo být je 70% řešení. Tady je velký, eh, velký rozsah působnosti pro různé projekty. Já nechci znovu otevírat celou instituční debatu, ale Evropa potřebuje jakýsi senát regionu. Nebudu tuto eh, otázku znovu otevírat, ale je to myšlenka, která zraje už dlouhou dobu a lidé říkají, že ten čas přijde. Ať už za deset let nebo za dvacet let. Dříve či později. Já si myslím, že jsou o tom přesvědčeni stále více i lidé z komise. Musíme si toho být vědomi a zohledňovat to eh, třeba v rámci politik soudržnosti. Protože některé regiony, které mají určité eh, ústavní eh, pravomoci nebo ústavní povahu, mají určité konstituční, které se podílejí na, na vytváření Evropy, tak musíme si uvědomit, jestli bereme skutečně v potaz eh, názory těch, kteří pak cíle, vytyčené cíle implementují. A celý minulý měsíc se tím e, zabýváme, navzdory skvělé spolupráci s Evropskou komisí. To je opravdu důležité říci, že ta spolupráce je skvělá. Tak si myslím, že bychom měli být ještě více zapojeni e, do té formovací fáze, do té předběžné fáze vytváření politik ta expertíza místní zprávy a regionální zprávy by eh, měla být využita. A tím se dostávám k Lisabonské smlouvě, kterou máme teď právo se obracet na Evropský soudní dvůr. Já doufám, že nikdy nebudeme muset tohoto práva využít ale na druhou stranu nejsem naivní. A nic si nenamlouvám. A je mi jasné, že pokud bude potřeba opravdu zúraznit nutnost spolupráce s místními a regionálními vládami, tak nezaváháme v prosazení našeho, našich práv a využití našich práv. To je taková, řek, takový, řekl bych, odrazující mechanismus, spíš než něco, co, čo, čeho by se mělo opravdu využít. Ale bude to celé záviset na tom, jak bude smlouva implementována. Já si myslím, že eh, pravidelná spolupráce mezi našimi výbory bude nezbytná. Hodnocení dopadu je zásadní k tomu, abychom jenom nevypracovávali dokumenty, které se pak někam eh, odloží do šuplíku. Ale samozřejmě bude-li to nutné a případné, tak jak jsem řekl, budeme muset využít všechny prostředky, které eh, máme. Je vhodné a zároveň i nutné ve světle ekonomické krize jednat rychle. A to je jeden z důvodů, proč je Lisabonská smlouva tak významná. 27. zároveň tedy sebou nese to, že je potřeba zefektivnit rozhodovací proces. Já neříkám, že bychom měli založit nějakou alternativní Evropu regionu a měst. To by bylo naprosto absurdní. Nemá to být jenom nějaká mozaika. Nemá to být nic paralelního. Pouze se musíme zajistit, aby byly veškeré problémy identifikovány, aby došlo ke zjednodušení postupů. To je důležitá věc. Štojbrová skupina vypracovala určité zprávy o možnosti snížení administrativní zátěže o 25 se všemi pozitivními finančními dopady, které to může mít. To by mohlo být nesmírně přínosné. Ale pochopitelně, že není možné, aby se snížila administrativa na evropské úrovni a vzrostla na úrovni národní. Ehm, předseda Evropské komise sám říkal, že to, tohle by bylo úplně proti myšlenkám evropské integrace není možné znovu znárodnit. Tyto, tyto oblasti a pan Barroso říkal, že neexistuje sice žádný formální návrh, ale já jsem mu řekl, že my jakožto výbor regionu můžeme regio- reagovat jedině na nějaký oficiální návrh. Ale můžeme samozřejmě vyslat určité eh, předčasné varování, kde dáme na, najevu, že regionální politika, která by byla protekcionistická, sektorální, a která by se vzdalovala ideálům soudržnosti, s kterými jsme se dostali tak daleko, s takovou eh, politikou nemůžeme souhlasit. Já jsem byl nedávno v Piemontu a tam jsem viděl výstavu o tom, co dosáhl, co bylo dosaženo za 20 let politiky soudržnosti. A my musíme eh, tyto úspěchy zdůrazňovat. Pochopitelně, že nakonec se nám to podaří jedině, když se vymaníme z té izolace nemůžeme, nemůžeme pracovat samostatně. Jedna, jedna iluze, jeden extrém by byl říct, že jedna vláda všechno zvládne. A je jasné, že instituční orgány sami o sobě nic zvládnout nem, to zvládnout nemohou. Měli bychom mít nejenom více úrovňové řízení, ale také řízení zahrnující mnoho aktérů. A já, já nechci, aby došlo k nějakému nepochopení toho významu víceúrovňového řízení. Jde tu hlavně o koordinaci politik. A koordinace není to též, co centralizace. Musíme být konzistentní, nesmíme si odporovat nejde o centralizaci. Musíme zajistit pouze spolupráci mezi všemi příslušnými orgány na jednotlivých úrovních. A nemohu než vás vyzvat, abyste nás podpořili, protože výbor regionu není cíl sám pro sebe. A je to určitá mezera, která zela ještě v, v, za Maastrichtské smlouvy, kterou bylo potřeba zaplnit a vy, jakožto Evropský parlament, když se dosáhli takového úžasného rozšíření pravomocí ve všech možných sférách, rozpočtové a dalších, tak já vás mohu jedině vyzvat, abyste nás podpořili, abyste nám umožnili zaplnit tu mezery, mezeru, protože nesmíme zapomínat na to, kdo je tím skutečným protivníkem, kterému čelíme musíme chápat, že bychom měli být mezi institučními partnery a se vší úctou vůči vašim rozšířeným pravomocem za Lisabonské smlouvy. Žádám vás, abychom spolupracovali na zlepšení politiky. Takže máme pár minut na dvě otázky a odpovědi. Z pět minut. Já doufám, že to stihneme. Pan Vlasák, prosím. předsedkyně, já jsem velmi rád, že v souvislosti se včerejším vystoupením zástupce schromáždění evropských regionů jsme měli možnost vyslechnout dneska pana Luc van der Brande a e, představení jeho Bílé knihy. E, základním principem dobrého vládnutí je vždy partnerství a spolupráce. E, výzkumy Eurobarometru nám ukázaly, že největší důvěru mají místní a regionální politici. Ale na druhé straně máme i výzkumy Eurobarometru, které ukazují, že tito představitelé mají velmi nízkou úroveň znalostí o tom, co Evropská unie a jednotlivé orgány mohou pro jejich municipality udělat. Proto velmi vítám myšlenku eh, jakéhosi Erasmu pro volené představitele, kterou tady v Evropském parlamentu a v našem výboru přednesl minulé období náš kolega Jean-Maria Bupy. A rád bych se vás zeptal, jak cítíte podporu pro tento program a jak si představujete do budoucna řešení? Děkuji. Madame. Paní Rille. Debate über die Funktion und über die já über die Auf... parlamentu skutečně máme určité jasné vymezené úkoly a také své úkoly má vymezený výbor regionu. A je skutečně třeba, když teď vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, eh, uvědomit si, že ty úlohy se budou trošičku vyvíjet. Já zasedám ve výboru IMCO. To je tedy taková moje velmi důležitá úloha a tam řešíme otázky týkající se plateb a nedoplatků. A zjistili jsme, že v podstatě zde vznikají různé způsoby zacházení podle toho, zda se jedná o soukromou či státní sféru. Je třeba platit 5 při tedy opožděné platbě pokud působíme v soukromém sektoru, ale ve veřejném sektoru tomu tak není. Čili v podstatě to se týká místních a regionálních orgánů také a my bychom v podstatě se e, toto neřeší byla provedena studie dopadu na téma subsidiarity týkající se rozpracovaných projektů a chtěla bych vědět, zda by se skutečně subsidiarita nedala důsledně kontrolovat, protože hovoříte o vytváření sítí pomocí internetu a zde si myslíme, že by výbor regionů mohl skutečně zajistit lepší eh, vytváření těchto sítí pro potřeby územních orgánů aby ta kontrola subsidiarity probíhala účinným způsobem. Jakým způsobem můžeme regiony skutečně zapojit, pokud tedy do posud do toho zapojeny nebyly? Kolegové, prosím vás, buďte velice struční. Pan Kadek a ještě další kolega, bohužel tím musím seznam ukončit. Pan Kadek, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měl jenom několik poznámek Chtěl bych říci, že se potýkáme s územním uspořádáním velmi různého typu podle jednotlivých zemí. To je jasná skutečnost a země samozřejmě každá za sebe rozhodují o tom, jakým způsobem budou či nebudou centralizovány. Ve Francii samozřejmě regiony vypadají jinak než v Německu nebo v Bulharsku nebo v jiné evropské zemi. Ta úroveň odpovědnosti samozřejmě není stejná, není stejné a srovnatelné ani jejich zeměpisné zázemí. Takže si nemůžeme představovat regionální politiku e, bez toho, že bychom zohlednili právě tuto rozmanitost v závislosti na jednotlivých zemích. A i když se na tom všichni shodneme, rozhodně se nám nepodaří dosáhnout nějaké harmonizace regionů podle jednotlivých zemí. Pan Vanden Brande před chvílí hovořil také o tom, že nesmíme v podstatě stavět do protikladu to, co nás právě spojuje. Nesmíme proti sobě stavět eh, Evropu jednotlivých států a Evropu jednotlivých regionů. Je důležité, abychom skutečně ten regionální aspekt eh, zdůraznili, abychom skutečně byli co nejlépe tedy schopni využívat evropských fondů je nás 27 a rozhodně tedy nejsme Evropa regionu, ale Evropa jednotlivých států. A teď bych chtěl se vyjádřit k tomu, že máme samozřejmě málo času a že se pokusím být co nejstručnější. Důležitá samozřejmě je ta otázka zprávy na větším počtu úrovní. E, týká se to i Lisabonské strategie a platformy pro follow-up, která existuje už roku 2006 my tedy v podstatě jsme měli různé zprávy, které nám předkládaly jednotlivé země, pokud jde tedy o úpravy, které s tím souvisejí. A do ledna komise zpracuje zprávu pro jarní radu. Chtěli bychom vědět tedy, jak vlastně vnímáte Lisabonskou strategii v její nové podobě, jaké jsou vlastně požadavky tedy zcela zásadní, které má váš výbor v této věci. Velice stručně, pan Vlasák. Pochopitelně. Dobrá zpráva je vždy o partnerství. A partnerství o dobré zprávě. Mimochodem, od roku 2001 máme bílou knihu o dobré zprávě komise a nechci říct, že to je podivné, ale trochu se na to zapomíná. Je to zapomenutý návrh komise, čili možná je to něco, co bychom měli oživit. Jsem zcela jistě pro tu myšlenku Erasma, pro politiky na místní úrovni, to prosazoval také pan Bopuji. Vy jako Evropský parlament vyčleníte peníze na to, aby takovýto program mohl probíhat a já budu v tomto případě vaším prvním partnerem. Tím nechci opět vrátit otázku v tomto ohledu přímo na vás, ale mimochodem v publikaci, kde se hovoří o více úrovňové zprávě, zcela jasně zmiňujeme tuto myšlenku, čili to je věc, kterou prosazujeme již prakticky. Paní Rýle, pochopitelně otázka zní, jak nejen šířit informace o veřejné zprávě, ale jak ji provádět. Čili nebudu zacházet do podrobností, chtěl bych jenom říci, že zavádíme takzvanou síť subsidiarity. Nyní tam máme 110 regionů, které se zapojily do této sítě, co konkrétně dělají, mění nejen, tam dochází k výměně názorů a myšlenek, ale také nabízejí nové politiky v členských státech, aby se mohli vyhnout problémům, které jste zmínila. To je tedy jedna možnost. Můžeme možná najít další možnosti. Nyní pan Kadek. Jisté, že tady existuje velká diferenciace. Já jsem říkal, že jsem tedy proti modelům, pokud jde o institucionální uspořádání. Existují samozřejmě jiné oblasti činnosti, kde modely mohou k něčemu sloužit, ale tedy v oblasti institucionální nikoli. Nicméně, myslím si, že to je také v podstatě podstata Evropské unie a to, že tedy na základě rozmanitosti dospíváme k jednotě a ta jednota je tou rozmanitostí obohacována a to je také v podstatě základem smlouvy. Unie musí v podstatě respektovat způsoby decentralizace. Když jste říkal, že buď tedy máme Evropu národů, států, anebo máme Evropu regionů. Já samozřejmě nejsem pro nějakou alternativní Evropu a zde hovořím skutečně sám za sebe. Ehm, nejsme ale také tedy čistě jaksi národní Evropou, Evropou jednotlivých států. V podstatě je tady otázka federativní, mezivládní a nemůžeme jaksi omezit podstatu politické unie, politické unie, kterou jsme se pokusili všichni zavést, jenom tedy na to, že máme v podstatě buď tedy model Eh, Evropy regionů anebo jenom model Evropy národních států. Myslím si, že proporcionalita je tady skutečně velmi důležitým principem základním. Pane Cortesi, nyní k Lisabonské strategii. Komise požádala, abychom naplnili naše cíle, naše návrhy v rámci budoucí strategie. Musím říci, že bylo to, myslím, v Jeteborku naposledy, kde jsme se bavili o tomto bodu se švédským předsednictvím a budeme mít eh, takzvaný pátý územní dialog v Palmě v 18. Eh, ledna. Takže připravujeme naše návrhy. Pochopitelně tyto dokumenty předám, až budou připraveny. Myslíme si mimochodem, že do budoucna Lisabonská strategie bude, bude nesmírně důležitá, ale abych se zaměřil na jednu otázku, to je otázka fragmentace, rozdělení na odvětví, nedostatek synergie, to je podle mého názoru jedna ze slabin Lisabonské strategie, která se objevila již v minulosti. Pro mě je naprosto jasné, že nemůžeme oddělit dvě věci. Žijeme v digitalizované společnosti, kde je produktivita, také inteligence, to je tedy záleží, jak to vememe, ale jsou zde všechny informace a nemůžeme oddělit tuto politiku od politiky vědy a výzkumu. Čili bych žádal větší synergii, nesmí se to projednávat s zavřenými dveřmi, musíme naopak propojit tyto věci, musíme vytvořit synergii, vytvořit globální strategii, protože pamatujte na to, že střednědobá zpráva Vima Koka v roce 2005 již tehdy varovala, že se nám nikdy nepodaří dosáhnout těchto cílů, pokud nebudeme jednat tímto způsobem. Čili to je první poznámka, která také bude v našem pozičním dokumentu. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek. Jen na závěr této části zkuze bych chtěla říct, eh, že napro jasné, že víceúrovňová Evropa není nějakým mýtem, že to je věc, která existuje a my se ale bránit že bychom neměli vylučovat místní a regionální orgány z celoevropské politiky. Zmínil jste se o té fragmentaci, o tom sektorovém přístupu. Já si myslím, že z ekonomického hlediska by to bylo velice hloupé a dokonce nebezpečné, čili tu výzvu musíme vzít naprosto vážně, takže mnohokrát děkuji, že jste se dostavil na naši schůzi. Vážení kolegové, teď se dostáváme k bodu 7. Je to bod, eh, který jsme nestihli probrat včera. Je to otázka nového vývoje ve veřejných zakázkách a slovo má pan Vlasák. Prosím. Předsedkyně, eh, dámy a pánové, Veřejné zakázky jsou, nejsou v Evropě ničím novým. A e, jistě si vzpomínáte, že od počátku civilizačního procesu si například města nechávali stavět své hradby, e, vodovody, kašny a rozhodně si je nedělali sami. V současné době stojíme před otázkou, zdali ten právní rozsah a složitost tohoto procesu není překonána a zdali bychom se nad tímto procesem neměli zamyslet. Proto mi dovolte, abych v úvodu přednesl takové čtyři základní body, které bych se v této zprávě chtěl věnovat. A samozřejmě budu velmi rád, když tomu připojíte svůj komentář a své nápady a znalosti. První oblast, na které se rozhodně shodneme, je zjednodušení. Zjednodušení veřejných zakázek. To znamená dosažení co největší transparentnosti, eh, administrativní zjednodušení zadávacího řízení, snížení administrativní i finanční zátěže jak u zadavatelů, tak u dodavatelů. Eh, druhý oblastí, druhou oblast, kterou bych chtěl nějakým způsobem popsat, je oblast veřejných zakázek a evropských fondů. Příjemci dotací totiž eh, v roli zadavatelů si občas s touto procedurou nedokáží poradit. Mimochodem i průzkumy nám ukazují, že právě zadávání veřejných zakázek je jednou z nejrizikovějších oblastí při realizaci těchto projektů a právě pro eh, projekty, které dostaly nějakou dotaci z Evropské unie. Samozřejmě tím řešením eh, může být eh, vzdělávání projektových manažerů, konzultace s řídícími orgány, zavádění elektronických podpůrných systémů a tak dále. Dalším bodem, kterého bych se chtěl dotknout, je zadávání veřejných zakázek ve formě spolupráce s privátním sektorem, to znamená eh, takzvaných eh, public-private partnership projektů. Měli bychom samozřejmě se snažit odstranit nejistotu na straně samospráv, ale i u soukromých subjektů při čerpání evropských prostředků, když celkový rámec pro tyto projekty není tak zcela jasný. Čili to je další z oblastí, mhm. eh, se kterou se rozhodně potýkáme a která třeba v České republice v oblasti vodárenských projektů přinesla spoustu složitostí. Čtvrtou oblastí, eh, které bych se chtěl dotknout, je omezování samospráv při zajišťování veřejných služeb z titulu aplikace pravidel hospodářské soutěže. Víte, že mnoho subjektů, hlavně samospráv, má své podniky, které provozují veřejné služby na daném území. Je to například eh, hromadná doprava, městská hromadná doprava. A musí tam dojít samozřejmě k soutěži a potom k zadání této zakázky. Čili to je další oblast, eh, které bychom se měli podle mého názoru věnovat. Závěrem bych chtěl říci, že Eh, jakýkoliv podnět, jak, jakékoliv zjednodušení, jakýkoliv přínos v této oblasti bude velmi oceněn ze stran právě našich zastupitelů, starostů, primátorů a hejtmanů. Proto vám děkuji za komentáře a těším se na spolupráci. Thank you very much. Just to remind us that... Děkuji. Já jenom připomenu, že toto je pouze první výměna názoru. Budeme o tom diskutovat znovu, až se v lednu zpráva předloží na regi, takže dnes nebudeme o ničem rozhodovat. První na seznamu je paní Rire. No já jsem zpravodajka pro IMCO a proto jsem chtěla vystoupit. Chtěla jsem v podstatě vysvětlit, co se tedy vlastně týká nás, proč jsme chtěli tedy tuto zprávu z vlastního podnětu. Je tady velmi opravdu důležité uvědomit si, že je tady celá řada stížností. Od roku 2007 také vydal celou řadu rozsudků Evropský soudní dvůr a proto je třeba zajistit určitou konsolidaci, abychom ukázali, jak vypadá právní základ, abychom také vytvořili větší právní jistotu. Samozřejmě je tady otázka spolupráce mezi obcemi, spolupráce navazovaná přímo tedy na té meziobecní úrovni. A máme tedy například rozsudek soudního dvora, kde se říká, že pokud některá e, obec se združí s jinou obcí pro vytvoření služeb obecného zájmu, a nebudou v podstatě tedy tyto obce používat soukromý kapitál v takovém procesu, pak mohou tedy rozhodovat o tom, jakým způsobem budou ty služby poskytovány. Čili to je určitá forma tedy meziobecní spolupráce, posílená právě na základě těchto rozhodnutí soudního dvora. A dále je tady otázka i partnerských vztahů mezi soukromým a veřejným sektorem. Je v podstatě třeba opravdu zohlednit celou řadu také rozsudků v oblasti e, různých typů smluv na poskytování těchto služeb, různých tedy licenčních smluv, které dávají jaksi pravomoci e, plnit určité požadavky. Já jsem si jistá, že v roce 2010, když se bude provádět průběžná revize těch textů, které se týkají veřejných zakázek, určitě komise tyto věci ještě více zohlední. Je tady třeba skutečně zavést daleko větší zjednodušování a opravdu ulehčit tomu eh, břemenu té zátěži různých eh, postupů administrativních. Naprosto souhlasím s tím, co řekl předřečník je třeba opravdu, aby obce přesně věděly, jak ta situace vypadá dnes. Celá řada prázdných míst již byla vyplněna a v současné době skutečně existuje soft law, zejména pro eh, zakázky, které se týkají ekologických aktivit. A zde zase v podstatě půjde tedy o to zohlednit jednotlivé útvary, jednotlivé orgány, které se podílejí na zadávání veřejných zakázek a vytvořit určitou jednotnou i eh, síť eh, na úrovni třeba eh, internetových stránek, určitý portál, který by soustředil všechny tyto informace. V oblasti sociální například čekáme na manuál ze strany komise. Velmi tedy rychle by už tento dokument měl vzniknout, abychom v podstatě věděli, jak vypadají třeba zakázky v oblasti sociální odpovědnosti, čili hlavně větší právní jistota, větší průhlednost. Simon. Ano, děkuji. Petr Simon an Frau Rühle an. No, děkuji. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co říkala paní Rühle. Myslím, že je skutečně důležité zohlednit právní jistotu. To je důležitý moment a musíme ji dosáhnout skutečně ve všech tedy aspektech, kterými se zabýváme v našem výboru. Když se podíváme na zprávu o výkonu rozpočtu, vidíme, že skutečně jsou tady určité nesrovnalosti právě v oblasti evropských fondů právě z důvodu špatného zadávání veřejných zakázek. Čili je třeba přemýšlet o následcích, jaké to má a také o tom, jaké z toho vyvodit závěry jakým způsobem bude třeba fungovat eh, sociální fond do budoucna. Když se podíváme na čísla, 43 projektů financovaných, eh, tam byly zjištěny nějaké nedostatky, 56 tedy u Fondu pro regionální rozvoj. Čili je skutečně nesmírně důležité, abychom si to uvědomili Tady nejde o to, že by tam byly nějaké úmyslné závady. O tom hovořil i pan zpravodaj, i paní Ryle. Velmi často lidé opravdu nevědí, jak postupovat. Je tady skutečně eh, velký tedy deficit, pokud jde o právní jistotu a o jistotu tedy těch jednotlivých aktérů, že vědí, jak postupovat. Čili musíme opravdu přemýšlet, jak vlastně tu právní jistotu zajistit pro obce, aby do budoucna dosahovaly lepších výsledků při tedy využívání strukturálních fondů. Děkuji, paní Ferhejm. Děkuji. Já chci také navázat na předřečníky. Když jde o právo v oblasti veřejných zakázek, tak máme mnoho platných výroků judikatury, která, eh, která upřesňuje situaci. A já si myslím, že eh, když se podíváme na vytvoření klimat, třeba na otázky klimatu, na pomoc mladým lidem a tak dále. To všechno musí být zohlednit. Máme, zohledněno. Máme tady to takzvané soft law a různé faktory, které komplikují systém udělování veřejných zakázek na té místní úrovni. To je otázka kvalifikací. Musíme tedy co nejvíc vyjasnit situaci pro všechny aktory, aktéry, včetně regionů samotných. Takže já si myslím, že bychom měli zjednodušit postupy tak, aby mohly být implementovány v souladu s evropským právem a pomoci struktu- si prostřednictvím strukturálních fondů. Protože lidé často eh, se nedopouští věcí záměrně, nějak nedělají chyby eh, schválně, ale protože eh, nejsou dostatečně informováni. Protože je celý systém netransparentní. Je to prostě jako, pro, jako snaha se proklestit si cestu nějakým křovím. Takže měli bychom využít té situace tak, aby byla jasná, implementovatelná, transparentní a ne vytvářet novou strukturu, ale aby to konečně začalo mít jasné obrysy. Děkuji. Pan Kormanis. Děkuji. Já chci říct dvě věci. Za prvé, finance. Když se podíváme na Fond pro regionální rozvoj před krizí, čili perspektiva 2000-2006, tak městská, městská činnost, to znamená, žádali to eh, především města na různé programy a, ty pro, a zaostali. To znamená, že implementace tam pokulhává. A pak se dostanou 80%, 83%, 82%, čili o tři, řekněme 13-12% méně. Ta, tato finanční perspektiva už je uzavřena. Je to e, tudíž obecná záležitost, že rozpočtový výbor vždycky říká, že je nějaká rezerva a eh, státy vždycky chtějí eh, finanční podporu na urbální projekty, včetně toho, o čem hovořil pan zpravodaj. Ale potom to není prostě implementováno a je potřeba to zanalizovat. Zda analýza zatím neexistuje. Proč tomu tak je? Druhá věc je velice konkrétní. Je řeč o jedné činnosti, kdy e, města se třeba snaží e, použít ty finance k tomu, aby byly energeticky účinnější snaží se získat prostředky, ještě kromě těchto městských fondů, a dělat třeba lépe eh, izolované domácnosti. Abychom touto investicí potom platili méně třeba za vytápění. A ono to eh, často nefunguje prostě proto, že malá společenství nebo vlastníci těch eh, jednotlivých třeba bytů, to je tak musí se na tom podílet. Je to spolufinancování. A teď, když banky vlastně nerady dávají půjčky, tak eh, samozřejmě oni nejsou, potom ty banky nejsou ochotny přijmout ty byty jako zástavu, jako záruku. A to je problém. Protože pak se pochopitelně obrací jenom na nás a potom města říkají, že musí přejít na něco jiného, že ty peníze třeba využijí na nemocnice nebo školy, ale to není tak jednoduché. Protože tyto prostředky byly vynaloženy a byly určeny speciálně na pomoc eh, jednotlivým domácnostem a soukromým osobám. Takže musíme být pružnější, protože nakonec, eh, když se bavíme třeba o energetické účinnosti, tak není velký rozdíl mezi tím, jestli je to škola nebo jestli je to eh, soukromý byt. To má dopad na celé to město. Hlavní, co chci zdůraznit, že, že možná v některých zemích je to právní problém, nebo tam nefunguje PPP, to partnerství veřejného soukromého sektoru, nebo je tu problém se spolufinancováním. Ale v konečném důsledku je eh, zjevné, že tento problém tohoto takzvaného urbánního programu, že celkově to nakonec funguje hůř, než jsme si představovali. My jsme eh, chtěli nějakou analýzu a to nesouvisí, pozor, upozorňuji, to nesouvisí s krizí. Tohle nemůžeme svalovat na krizi, protože eh, ty problémy začaly už před krizí. A když to zanalizujeme, tak měli bychom dál jít tímto směrem protože opět na další perspektiva už je opět částečně rozdělena a částečně vyčleněna na města. Takže já si myslím, že bychom se měli zaměřit na další hodnocení těchto otázek. Pan Ono to nemá moc co dělat se, s veřejnými zakázkami, ale mm, urban, ta, ta městská intergrup se tím bude, meziskupina se tím bude ještě více zabývat, ale eh, pokud jde tedy o veřejné zakázky, nesmíme zapomínat, že v rámci rozpočtové kontroly, když hovoříme o eh, tom, co řekl účetní dvůr, tak nezapomínejme, že hlavní problémy vyplývají se, se zadávání za, veřejných zakázek. My nemusíme souhlasit s těmi závěry k té účetního dvora, ale víme, že problémy tady jsou. A já jsem rád, že někdo zmínil, že bychom se měli podívat na to, jaká byla rozhodnutí e, soudního dvora, protože tady je ten celý problém způsobilosti, problém PPP, investicí třeba ve fázi plánování, a pak přípravy celého procesu. Víme, jak je to všechno komplikované. Pak také čelíme tomu problému nebo dilematu, zda bychom měli všechno harmonizovat ve, v udělování veřejných zakázek a jestli bychom měli na každé úrovni do všech podrobností žádat úplně stejná pravidla, anebo jestli se chceme na určité úrovni zastavit a říct tak a odteď dál bude platit národní právo. Zatím jsou tu určité protiklady, protikladné prvky v národním a evropském právu. A pak se na to podívá účetní dvůr a řekne, tady je chyba. Ale čí je to pak chyba? Jestliže je tady určitý nesoulad nebo nedorozumění mezi oběma těmi úrovněmi. My se musíme velice pečlivě zabývat tou zprávou účetního dvora a pak se rozhodnout. Chceme, aby všechny podrobnosti, všechny detaily v Evropě, třeba i na obyčejný nákup propisky do kanceláře, podléhalo těmto pravidlům pro udělování zakázek, které budou harmonizovány, anebo říct si, že od určité úrovně dál je to vaše odpovědnost. A ne, takže to je, myslím, ta hlavní výzva. Analyzovat to rozhodnutí, potom se rozhodnou, do jaké míry to harmonizovat, jinak z toho bude zmatek, bude čím dál tím víc chyb a jejich počet se nezmenší. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, pan Šankej. Děkuji. Myslím si, že pan Vlasák eh, zmínil velice důležité body, se kterými všichni souhlasíme, například transparentnost, zjednodušení celého procesu, také Eh, ukončení nejistoty. Také místní orgány velice často mají svůj systém dodavatelů. Někdy si lidé myslí, že to je taková práce pro kamarády. A jeden kontraktor mi řekl, že dal žádost o dodávku, která byla ve výši 5 milionů a vznikl tam určitý problém. Já si myslím, že v některých zemích jsou větší problémy než v jiných a otázka zní, jak tuto situaci můžeme napravit. Danke, Frau Vorsitzende. Wir haben äh, in der vorigen Debatte sehr viel... Děkuji, paní předsedkyně. V předcházející diskusi se hodně hovořilo o tom, jak vypadají uspořádání obcí, o tom, jak jsou akceptovány regionální orgány v této oblasti. A chtěl bych říci, že obce se samozřejmě starají o poskytování veřejných služeb, zajišťují kvalitu života občanů. A pokud chceme, aby skutečně Unie tedy fungovala jak má, musíme pokračovat po této cestě. Máme hodně práce v oblasti právě udržování určité kvality životních podmínek pro občany. Týká se to například distribuce eh, pitné vody, týká se to čištění odpadních vod. Je skutečně třeba vytvořit určité finanční podmínky pro zajišťování těchto služeb. Je skutečně třeba, abychom si uvědomili, že můžeme určitými rozhodnutími jim opravdu stěžovat život z hlediska organizace. Říká se, že by v podstatě měl tedy být vypracován určitý souhrný dokument, ve kterém by byly e, zdůrazněny veškeré aspekty e, řízení, které se těchto věcí týkají. Já bych měl jeden konkrétní příklad na obecní úrovni říká se, že v podstatě máme vždycky vybírat toho, kdo nabídne nejnižší cenu, ale to není vždycky ten, kdo třeba nabízí také nejlepší služby. Čili skutečně víme, že už v otázce zadávání veřejných zakázek zde obce tedy mohou mít velmi složitou situaci. Když podstatě si uvědomíme, že třeba včera jsme neměli k dispozici určité dokumenty online pro přípravu na toto jednání. Myslím si, že to je také určitý organizační problém a já bych chtěl zdůraznit, že bych dokumenty opravdu chtěl mít včas. Děkuji mnohokrát. Vidím, že už někdo další naklade dotaz? Já bych jenom za sebe chtěla říci, myslím si, že to je nesmírně důležité stanovisko za náš výbor pro regionální rozvoj a já bych velice ocenila, aby všichni kolegové, kteří řekli zcela zásadní věci, jakým způsobem funguje e, proces zadávání veřejných zakázek a jak zapadá do politiky soudržnosti. Já si myslím, že pan Vlasák může obdržet tyto poznámky i návrhy. Písemně chtěla bych říci jednu věc, kterou již někdo zmínil, Opravdu v případě veřejných zakázek politika soudržnosti platí určitou politickou cenu, kterou by neměla platit, protože ve většině případů, kdy veřejné zakázky a dochází k porušování zákonu o veřejných zakázkách, to vypadá následovně. Auditoři přicházejí z komise nebo z účetního dvora a zjistí, když se dívají na projekty v oblasti soudržnosti, že transpozice evropských směrnic o veřejných zakázkách do národního systému není provedena správně. A trvá to takto dlouho a zjistí se to až následně. Takže někdo neodvedl dobrou práci, někdo neskontroloval transpozici těchto zákonů, čili to je slabina této politiky. Ale není to slabina politiky soudržnosti, jsou zde chyby, které spíše vyplývají z toho, jak funguje zadávání veřejných zakázek v jednotlivých členských státech. Možná bychom měli požádat, aby Evropská komise změnila způsob kontroly vnitřního trhu. Jsou zde velké ztráty a zcela jistě zákony o veřejných zakázkách jsou nesmírně důležité Představuje to 60 až 70 rozpočtu Evropské unie. Já si myslím, že musíme otevřít tuto diskusi, protože ta cena je politicky nesmírně vysoká. Takže doufám, že to zohledníme v této zprávě. Pokud tady nejsou další poznámky, tak se těšíme na zprávu od pana Vlasáka v lednu. A pan Vlasák? Chce ještě něco říci? Máte možnost se ještě vyjádřit. Já bych všem chtěl poděkovat za jejich komentáře, stotožňuji se s těmi připomínkami. Podotýkám, že mě osobně je velmi blízký spíše ten proces předání těch kompetencí a odpovědnosti na tu nejnižší úroveň, protože tam se nejlépe ví, jak ty peníze využít. To znamená spíše ten systém grantů, jak je známe ze Spojených států, kdy se kontroluje vlastně, jestli bylo dosaženo toho účinku nebo nebylo. Ale jestli si koupil červenou nebo modrou propisovací tušku, to už je až tak moc nezajímá. Čili Jenom chci říct, že to zjednodušení a menší administrativa, to by rozhodně mělo být naším cílem. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k bodu 3, což je mé oznámení, které se týká setkání politických eh, koordinátorů včera. Ráda bych vás eh, informovala o rozhodnutích, která byla včera přijata. Měli jsme legislativní stanovisko, které mělo být eh, přečleněno. Týká se to předvstupní pomoci, bylo dáno skupině EPP a připravujeme jméno člověka, který bude zodpovědný za tento dokument. Dále je to otázka slyšení kandidátů na komisaře. Bude to v lednovém týdnu, který začíná 11. Možná náš komisař přijde koncem tohoto týdne, ale ještě to nebylo rozhodnuto. A včera koordinátoři podpořili myšlenku, že bychom měli ještě další setkání koordinátorů před tímto slyšením, abychom trošku koordinovali naše postupy pro dané slyšení, dále studie, které nyní potřebujeme, abychom mohli pokračovat v budoucích politikách. Včera jsme se dohodli, že budeme mít pět studií, obdržíte jejich seznam a také jsme se dohodli na tom, že až uvidíme náklady spojené s těmito studiemi, až uvidíme, jaké máme rezervy pro následné další studie, tak eh, v únoru se vrátíme k diskusi o tom, zda můžeme mít zadané ještě další studie. Také jsme se eh, shodli na referenčním rámci našeho výboru. Pošlu dopis předsedovi parlamentu. V zásadě jsme se včera dohodli na dopise, který bude předán všem členům našeho výboru, na to záhy. Také bychom měli mít eh, setkání s národními parlamenty, jenom informace pro kolegy. Toto první setkání se konala již v únoru letošního roku a diskuse byla o budoucích politikách soudržnosti. Další setkání se má konat v červenci příští rok a budeme probírat eh, politiky soudržnosti v rámci nové smlouvy. Takže budeme probírat eh, veškeré body, které jsou v tomto kontextu důležité. Také jsme se dohodli, že budeme mít mimořádnou schůzi našeho výboru v kontextu otevřeného dne v říjnu, protože příští rok 2010 tyto dny otevřených eh, dveří nebudou ve stejnou dobu, jako máme běžnou schůzi, takže budu svolávat mimořádnou schůzi na 4.10., abychom mohli sehrát úlohu, kterou obvykle sehráváme. Také koordinátoři podpořili myšlenku, nebo spíše kladně zareagovali na dopis pana Svensona, abychom v našem výboru měli také člena, který bude zodpovědný za implementaci otázek eh, zapojení mužů a žen do naší práce. A máme kolegyni, která je zodpovědná za tyto otázky. Dále, se musíme vrátit takzvané k instituci následovníků. V podstatě to jsou lidé, kteří sledují, pardon, kteří sledují věc, která je pro nás důležitá, nicméně to není naše aktuální práce, náš aktuální úkol. Dohodli jsme se, že první koordinátor návrhu EPP bude mít na starost, aby sledoval dané téma, aby sledovali, jak eh, se monitorují a naplňují programy eh, příhraniční, příhraniční pomoci a spolupráce. Dále proběhla konference hodnocení politik soudržnosti. Je to trvalý proces, o kterém jste byli informováni. Evropská komise před měsícem Eh, zveřejnila eh, tento proces za politiky, které probíhaly v roce 2000 až 2006. Byly tady zástupci ze všech členských eh, států. 500 účastníků přijelo na zasedání do Varšavy, kde jsme se bavili o politikách tohoto hodnocení a měla jsem tam závěrečný projev, také jménem našeho výboru, protože diskuse o hodnocení se odehrává výlučně mezi odborníky a nyní začneme zapojovat eh, Evropskou komisi. Není tady žádné veřejné fórum, čili to je, myslím, velice ehm, dobrá věc, protože je to otázka modernizace, je to také jasné sdělení výsledku naší práce, ale nemáme žádné politické fórum, kde by se tato politika probírala, čili bylo by dobré, abychom mohli mít takovéto politické fórum, kde bychom aktivněji nejen probírali výsledky, to se týče výkonnosti jednotlivých politik, ale také to může být místem, kde budeme sdílet vzájemné informace a budeme prosazovat myšlenku toho, že bychom měli provádět hodnocení politiky soudržnosti. Musíme toto věc vzít vážněji a musíme také využít těchto rozhodnutí naší budoucí práci. Takže to je vše. Ještě, jestli mohu, tak eh, včera jsme měli eh, pohovor s panem Klipem a pan Van de Brande o tom hovořil také jménem výboru regionu. Já bych vás ráda požádala, abyste byli aktivnější na plenárních zasedáních eh, během postupu k abyste mohli hovořit o prvcích více úrovňové zprávy nebo o jiných prvcích, které jsou pro nás důležité, které jsou spojeny s jinými rozpravami, abychom byli viditelnější v kontextu jiných politik, protože, jak jste sami říkali, často naše politiky mají územní eh, rozměr a bereme velice vážně také Eh, otázku politik a právě tu víceúrovňovou zprávu, která se v tom odráží. Ale nemůžeme ty otázky probírat pouze mezi sebou, musíme být také viditelnější a prosím, promyslete si, jak můžete tyto myšlenky sdílet s kolegy z jiných výborů, abychom mohli tuto debatu rozvířit více v rámci celého Evropského parlamentu, aby se stala důležitější a závažnější. Takže ještě Lambert má poznámku. Ano. Já Jenom stručná připomínka k tomu, co jste právě říkala, paní předsedkyně. Činnost tohoto výboru se samozřejmě promítá do toho, co se děje na plenárním zasedání úst, formou ústních dotazů. Já já myslím, že bychom měli jasně říct, že nehovoříme o tom eh, non-paperu, o tom, ale spíš obecně o budoucnosti politiky soudržnosti Evropské unie a těsnějším vztahům k dalším, pol, dalším eh, politikám. A jinak já jsem rád, že se to dostalo na pořad jednání prosincové plenárky a chci vyzvat všechny, aby se zúčastnili. Včera jsem viděl eh, text z oznění od stávajícího komisaře, kde, eh, to myslím tím ten orientační dokument, A myslím, že to je skvělý okamžik eh, k tomu, abychom teď zvýšili viditelnost naší aktivity a abychom přenesli naši práci na půdu plenárního zasedání. Můžeme tak veřejněji upozornit na naši práci, ať už je to v oblasti veřejných zakázek i jinde. Takže ano, děkuji vám. Jenom velice stručně k tomu, co právě zaznělo, protože stávající eh, komisař připravil podle předchozího plánu, který už existoval, novou verzi toho jakéhosi orientačního dokumentu o budoucí politice, které, která je vlastně určitým rozšířením toho, co představila komise v Dubnu. Ale není to oficiální dokument komise, je to spíše osobní záležitost. To je jediný způsob, jak v tuto chvíli může komisař něco k věci ještě říci. My ho máme, rádi se o něj podělíme, sekretariát to rozdá. Ale prosím, berte na vědomí, že je to vlastně osobní dokument komisaře a nemůže být veřejně, oficiálně veřejně nějakým způsobem eh, sdílen. Ano, děkuji, pan Urmans. Já nevím, o čem jste včera přesně hovořili, ale jedna věc mi je mi jasná z, ze strany rozpočtového výboru bychom chtěli prostudovat implementaci za období 2000-2006 a také 2007 a 2013. Připravíme určitý eh, rozsah otázek na komisaře, ale jedna věc už mi je jasná teď. Je velice silný tlak na poslance, aby vlastně rychleji eh, se rozhodovali, jak, jak poskytnout finanční prostředky. To, co opravdu potřebujeme, to, co opravdu musíme proskoumat tady na v regionálním výboru, proč je takový velký rozdíl mezi různými zeměmi. Je to vzhledem k tomu, že možná některé programy neběží nebo Protože někdy jsou ty, ty rozdíly jsou obrovské. A to není žádná byrokratická zátěž pro Evropskou unii. To by nepak nebylo možné, že některé státy mají prostě pětkrát lepší výsledky, některé pětkrát horší. Tohle musíme proskoumat. Protože jinak tady sice budeme možná jenom tlačit na pilu, ale nakonec to k ničemu nedospěje ale rozpočtový výbor vás ubezpečuje, že se bude dívat jenom na čísla. Ale já jsem četl ty studie o efektivitě eh, těch eh, fondů sou, soudržnosti, ale to nic neříká o těch nedostatcích. To je hlavní studie, kterou potřebujeme, protože jinak se vydáme určitým směrem a přitom nebereme v potaz, co se děje v terénu. Děkuji, tuto debatu teď nemůžeme zahajovat, ale nezapomeňte na to, že pokud chcete, chceme nějakou studii, tak bychom měli postupovat přes koordinátory. Ale jenom ještě na ujasnění dat. Komise by měla tedy sem přijít na konci ledna, aby nám upřesnila právě, jak bude implementovat rozpočet na tento rok a celkově i k tomu období 2000-2006 a teď přejdeme k bodu 9. A to je dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro provoz některých průmyslových výrobků do oblasti Madeiry a Azor. A já požádám, aby to představil pan Teče, Tenče, Tenera. Já bych v podstatě se teď tady pustil do vysvětlování věcí, které se týkají tohoto bodu. A můj pozměňovací návrh má čistě technický ráz, bych chtěl předeslat. Týká se pouze surovin, součástek a komponentů, které jsou v podstatě tedy v tom bodě 2.2 návrhu. Jde o to, aby se na tom seznamu objevily určité položky, které už byly v předcházejícím celním kodexu a které nejsou v tom novém návrhu, čili ten pozměňovací návrh jde tímto směrem. V podstatě určitý tedy doplněk do toho celního kodexu ve vztahu k seznamům, které existovaly v předcházejících dokumentech. A také můj kolega z Azorských ostrovů říkal, že tedy nemá žádné námitky proti tomu návrhu, to je jedna věc, kterou bych chtěl říci. A dále tento návrh pozměňovací žádným způsobem se nevměšuje do těch zjednodušujících postupů, které zavádíme v současné době. 46.2 umožňuje tedy předkládat pozměňovací návrhy, které vlastně mohou odsouhlasit další kolegové. A když budeme tímto způsobem postupovat, respektujeme tedy ta příslušná ustanovení a také tedy urychlujeme celou proceduru. Děkuji. Děkuji. Takže já bych tomu řekla pouze to, že z bodu 46.1 do 46.2 bychom to měli tady přesunout, to chci vaše, pouze vaše schválení, je to zjednodušený postup. Máme pět pozměňovacích návrhů, ale rozdíl je, že já je zašlu, rozešlu všem členům výboru a budete mít 21 dní na reakci. Pokud žádná reakce nebude, tak bude jasné, že můžeme postup uzavřít. A zpráva bude tím přijata. Takže nic dalšího k tomuto bodu. Ano, prosím, madam Creu. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem tedy zpravodajka a pan Alves musel už bohužel odjet, aby stihl letadlo, ale požádal mne, abych zde řekla, že tedy budeme v podstatě následovat ten postup, který navrhl kolega. Ano, děkuji, takže tím máme plnou podporu i stínových zpravodajů a nyní můžeme přejít k bodu 10. Pan Macony je tady, aspoň doufám, ano. Já vám dám okamžitě slovo, abychom nestráceli eh, čas, takže prosím. Ano, děkuji. Já jsem vám tedy předložila tento návrh týkající se finančních zájmů, společenství a boje proti podvodům. V tomto stanovisku zdůrazňujeme tři takové citlivé oblasti a také tam uvádíme určité otázky, které byly součástí návrhu. V roce 2008 se opět tedy ukázalo, že došlo v podstatě ke zvýšení nesrovnalostí Nicméně vidíme zase celkové snížení finančního dopadu přestupků, které byly oznámeny. To se týká především strukturálních fondů, jako je tedy Fond regionálního rozvoje a sociální fond. A to si myslím, že je právě velice důležitý aspekt, protože tyto dva fondy měly v podstatě největší jaksi počet nárůstu přestupků. Další tedy prvek eh, negativního rázu, který bych chtěla zdůraznit, při čtení tedy výročního eh, dokumentu eh, účetního dvora, pokud jde tedy o tyto otázky, že v podstatě o 11 jak si v rámci politiky soudržnosti máme problémy s proplácením. A v 18 případů jsme mohli zjistit, že zde dochází ke spoždění o více jak dva roky, pokud jde o ty opožděné platby pokud jde tedy o oznámení vlastně té skutkové podstaty ve vztahu ke zjištěným skutečnostem. A v této souvislosti je třeba říci, že se můžeme domnívat, že je přece jenom tedy zase na druhou stranu pozitivní, že pokud dojde k nějakým nesrovnalostem, k nějakým přestupkům, že jsou tedy asi stále častěji oznamovány, veřejně tedy sdělovány a že ta kontrola funguje. Že tedy ty příslušné orgány skutečně dobře fungují, ale zároveň tedy je tady e, problém s tím, proč je jich tedy tolik. Zároveň bych chtěla říci, že jsme dnes v podstatě v takové zabíhací fázi pro nové nařízení týkající se strukturálních fondů do roku 2013 a myslím si, že můžeme skutečně uvažovat o určitých zlepšeních. Některá již nastala a my si můžeme jenom přát, aby skutečně tedy se potvrdil tento pozitivní trend i do budoucích let. Samozřejmě v tom návrhu stanoviska předkládám celou řadu návrhů. Zejména mám v úmyslu navrhnout rozpočtovému výboru, aby měl tedy větší vliv, pokud jde o provádění sdělení komise z prosince roku 2008, která toto sdělení se týká tedy v podstatě těch tolerovatelných eh, hranic rizika a jde o to, abychom skutečně dobře zjistili, kde vlastně tedy se nachází ta prahová hodnota toho rizika, které ještě je únosné. Je třeba skutečně působit v rámci jednotlivých členských států a zdůrazňovat, že zlepšení samozřejmě nastává v oblasti kontrolních opatření a že jde o to, abychom v dlouhodobé tedy fázi dosáhli určité větší stejnorodosti systému, což by mělo umožnit zkrátit tedy lhuty pro sběr údajů a také tedy rychleji reagovat ve vztahu k těm oznámeným přestupkům. A ještě jeden návrh se týká toho, abychom dbali na lepší definici pojmu nesrovnalosti a úmyslného eh, podvodu nebo podvodu, který tedy můžeme eh, hodnotit jako nějaký umyslný akt. Čili v podstatě ty negativní prvky jsme tady opravdu zohlednili všechny. Budeme hlasovat o této zprávě během našeho zasedání 26. ledna a termín na podávání Eh, pozměňovací návrh je do 10. prosince. Jan Olbrich, prosím. Včera, pouze včera jsme se začali bavit o kontrole rozpočtu, o propojení mezi podvodem, chybami a nesrovnalostmi. A co bylo jasně řečeno, pochopitelně nemůžeme vyloučit situace, že některé z těchto chyb mohou být také eh, spojené s podvodem. Ale není tady přímé propojení, to jasně zaznívá ve zprávě účetního dvora. 11 je spojeno s podvodem. Čili my bychom chtěli navrhnout paní zpravodajce následující, aby rozlišila mezi podvodem, nesrovnalostmi a chybami. Jsou to rozdílné věci, mohou být propojené, ale Nemusí tomu tak být. Když se bavíme o podvodu, tak eh, myslím, že to říkal jeden z europoslanců, tak eh, řekl, že pokud eh, dojde k podvodu, tak bychom měli informovat OLAF. Je to problém OLAFu a tady vlastně OLAF není vůbec zmíněn. Není to otázka pro účetní dvůr, ten nemá s podvody nic společného. Čili otázka nesrovnalostí. Měli bychom říci, pokud jsou nějaké nesrovnalosti, pokud existují chyby, tak to může vytvořit příznivé podmínky pro podvod. Ale měli bychom zcela jistě zmínit OLAF a jeden z členů řekl, že bychom se měli obrátit na policii. Podvod je záležitost pro policii a OLAF a ne pro účetní dvůr. Není to problém pro komisi. Myslím, že bychom měli říct, že uděláme vše, co je v našich silách, aby toto nařízení bylo jasné, aby pravidla byla pevně stanovena, jasně stanovena, abychom rozlišili mezi chybami a nesrovnalostmi, které mohou vést k podvodu a pokud podvod bude prokázán, tak by tam měl být zapojen také OLAF, to je běžný postup. Takže otázka zní, pokud se budeme bavit o ochraně finančních zájmů společenství, bojovat proti podvodu, je to dobře organizováno či ne? Funguje tento systém nebo ne? Pracuje náležitě OLAF a nebo ne? To bychom měli zapracovat do této zprávy. Problém se strukturními fondy je takový, že některé členské státy mají v pořádku eh, své postupy, nejsou tam žádné chyby, nejsou tam žádné nesrovnalosti, ale je tam řada podvodu. Všechno je dobře nastaveno a zároveň to musí řešit policie a musí jít někdo do vězení. Takže v našem stanovisku bychom měli zcela jasně rozlišit mezi těmito věcmi, jako je chyba, nesrovnalost, podvod. Další věc, některé nesrovnalosti mohou vést k podvodům a je také důležité, aby Olaf měl možnost jednat co možná nejrychleji, protože pokud nebude rychlá reakce, tak pokud tam nevznikne zpětná vazba, tak to opět povede k větší míře chybovosti a nesrovnalosti. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, když hovoříme o podvodech, je jisté, že musíme být obezřetní, ale také přísní ale musíme být i spravedliví zase vůči těm, kteří pracují tak, jak mají. Jak víte, výroční zpráva účetního dvora ukázala za to účetní období 2008 eh, určitá čísla, která byla předložena na plenárním zasedání minulý týden. A také víte, která, které oblasti, která odvětví jsou nejvíce postiženy problematikou nesrovnalostí. Ve třetím návrhu se tady říká, že míra těch splátek u eh, těchto strukturálních fondů je velmi vysoká, že to je dáno i tím, že z hlediska postupu je to velmi těžké, ale ve zprávě za rok 2008 účetní dvůr říká, že podstatná část eh, těch omylů může vycházet z toho, že byly způsobeny vlastně chyby již na počátku při výběru a že e, vlastně příčinou zde jsou tedy programy nebo příjemci, kteří v podstatě neodpovídají e, kritériím pro přidělování fondů. Za další, vážné tedy chyby byly zjištěny při dodržování pravidel pro přidělování. A potom jsou tady také určité náklady, které nejsou kryty. Čili je skutečně třeba v tomto kontextu ty věci posuzovat. Nesmíme se domnívat, že všechna pravidla jsou zátěží. To, myslím, musíme mít na mysli. Jsou tady určité rizikové oblasti, například v oblasti porušování pravidel pro veřejné zakázky. Tam by se komise neměla zaměřit pouze na takovou tu auditorskou funkci, ale také bychom v podstatě měli tedy vytvořit určité takové preventivní hlavní směry pro jednotlivé členské státy, aby se naučili ta pravidla používat, jak mají. Pokud jde ještě o další věci zdůrazněné v, ve zprávě účetního dvora, v podstatě se tam říká, že tam, kde tedy je vysoká míra e, omylů, e, můžeme vlastně to soustředit do takových tří členských států a také tedy je v podstatě je důležité asi vědět tedy, o které členské státy se jedná, protože nejsou jmenovány a jaké jsou důvody, proč tam vzniká více problémů. A také bych chtěl vědět, zda byla přijata nějaká vhodná nápravná opatření. Ještě další odpověď, pokud jde o poznámky účetního dvora, tam se dozvídáme, že v podstatě generální ředitelství pro eh, oblast sociálních otázek zaměstnanosti regionální záležitosti uveřejnili výsledky svého hodnocení, pokud jde o fungování systému řízení a kontroly a předložili tyto výsledky které se týkají asi 545 operativních programů. A v roce 2007 a 2008 pouze 31 těchto systémů fungovalo opravdu uspokojivě což jasně ukazuje, že zde máme skutečně velmi široké pole pro zlepšování. A další věc, která musí být také zdůrazněna, eh, pokud je o toto stanovisko, je skutečnost, že členské státy mají tendenci nahrazovat v podstatě ty výdaje, které komise zamítla a že vlastně to nahrazují výdaje, které zase budou hodnoceny jako nepřijatelné. Já bych opravdu chtěl, aby nám komise řekla, jaké v podstatě těch nesprávných výdajů bylo opravdu vyloučeno na konci programu za to období 2000-2006 to jsou tedy informace, které bych chtěl získat, protože se domnívám, že to jsou opravdu zcela zásadní podklady, které nám umožní, eh, jak si ještě vylepšit to stanovisko, o kterém hovoříme. Děkuji. Madame Kadenbach, please. Paní Kadenbach, prosím. Frau Vorsitzende, ich glaube... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci ve vztahu k tomu, co říkal předřečník, že tato zpráva samozřejmě vzbuzuje celou řadu otázek. Je tady hodně výzev, které stojí před komisí i před parlamentem. Je skutečně třeba dosáhnout toho, aby finanční prostředky byly používány zcela správně, tak jak používány být mají. Chtěla bych navázat i na to, co říkal kolega Olbricht. Skutečně musíme správně jaksi volit ta slova. To říkal na začátku svého vystoupení. Nejenom pokud jde tedy o jejich právní význam, ale také v té zprávě musíme být si vědomi toho, že tam má být právě e, dosažen jeden cíl, a to znamená vědět, jak jsou prostředky využívány a snažit se zamezit a předcházet podvodům. Celá řada nesrovnalostí opravdu v té zprávě byla zdůrazněna a velmi často eh, veřejné mínění eh, začíná mít pocit, že tyto uvedené nesrovnalosti eh, jsou v podstatě podvody. A zde je skutečně třeba nesmírně opatrně jak si pracovat s těmi termíny nesrovnalost a podvod. Protože zpravodaj ve svém vystoupení mm, nestůraznil v podstatě otázku právě tedy té nesrovnalosti ve vztahu k jiným typům pochybení. To si myslím, že v podstatě jsme zavedli tedy kontrolní systém, který by měl toto umožnit. Máme tedy určitý v podstatě seznam a měli bychom se samozřejmě snažit tedy ty položky z toho seznamu dostat opravdu na nulu, aby tam tedy bylo co nejméně veškerých e, negativních jevů. E, a je tedy rozhodně zatím dobré, že tedy e, ten kontrolní systém funguje a umožňuje nám tyto věci dobře zjišťovat. Chtěla bych opravdu poděkovat e, a jenom ještě vyslovit jeden požadavek. Je to jeden bod, který již zazněl v diskusi, když se hovořilo o zlepšování právě třídění těch nesrovnalostí. Bylo dnes řečeno, že bychom měli mít skutečně velmi jasné, přesné definice a členské státy, kterých se tedy týkají dvě třetiny těch nesrovnalostí, jak o tom byla řeč, opravdu tedy mohli dosáhnout jaksi lepší situace. A ještě další věc bych chtěla zdůraznit. Musíme skutečně naléhat na harmonizaci systému. Již jsme tedy dokázali na této cestě pokročit ku předu, ale je skutečně třeba dosáhnout co největší e, srovnatelnosti těch systémů. Ja, danke schön. Frau Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Můžeme samozřejmě ty termíny definovat, jak chceme. Ten dokument, který nám byl předložen, je skutečně dobrý, je tady opravdu třeba diferencovat, ale skutečnost, že zde tady jsou ty nesrovnalosti, je opravdu tedy hm, důležitý aspekt. Hovořili jsme o těch 11% a hovořilo se také o tom, že tři země jsou skutečně tedy nej, jaksi více eh, postiženy těmito problémy. A ty tři země už také uvedeny byly. Máme právě určité nesrovnalosti, které se tam opakují, čili je skutečně třeba eh, být tedy dostatečně odvážní, abychom z toho vytěžili nějaké závěry, že skutečně dochází tedy k nějakému narušení správného chodu věcí. A je třeba když tedy se u těchto zemí ukáže, že tam je nějak větší míra problémů, tak aby tyto země s komisí o tom rovnou mohly jednat, protože tady skutečně jde o určité selhání a tedy ten kontrolní mechanismus by měl být schopen právě i vlastně pomoci vybřednout těmto zemím z této situace, do které se dostali. Čili si myslím, že bychom mohli být mnohem účinnější potom z hlediska strukturálních politik a že opravdu nesmíme sankcionovat zbytek Evropy, protože se to opravdu týká jaksi omezeného množství zemí. A já jsem také předložil pozměňovací návrh v tomto smyslu. Děkuji. Žádná další žádost o slovo. Takže já jenom dodám jednu věc, jakožto členka tohoto výboru. Mám za to, že hovoříme o podvodech v této zprávě, to by mělo být jasné. Měli bychom také nadnést otázku kvality soudních systémů v členských státech, protože v některých eh, nových členských státech souvisí podvody se slabostí soudního systému. Takže to je velice důležité, vzhledem k tomu, že tady usilujeme určité všeobecné soudy. A pokud jde o politiky, tak bychom eh, měli odkázat na transparentnost. Protože eh, pokud bude politické řízení velmi transparentní, tak bude, eh, bude zároveň nižší pravděpodobnost podvodu. Budeme čekat na definitivní verzi zprávy, o které budeme hlasovat v lednu. Pokud chcete předložit pozměňovací návrhy, máte týden do 10. prosince v poledne. Ještě chcete něco říct? Prosím. Ano. Děkuji. Jenom chci poděkovat všem kolegům a kolegyním za to, co jste tady řekli. Myslím, že to je v naprostém souladu s návrhem eh, zprávy. Já jsem se to snažila pojmout co nejobecněji, abychom to pak mohli ještě doplnit. A myslím, že těch podnětů tady je celá řada. Ale v tuto chvíli jen zopakuji, že všechno to, co tu zaznělo, je v naprostém souladu s mými vlastními záměry. Takže budu čekat na pozměňovací návrhy z vaší strany a pokusím se je všechno zapracovat. Děkuji, myslím, že tento bod můžeme opustit a přejít k bodu 11, který se týká výroční zprávy Evropské investiční banky a zpravodajkou je Konstanc Krell. Děkuji. Já myslím, že tady nebudu hovořit samozřejmě o žádných podvodech, ale chci jen říci, že jsme obdrželi informace, tedy z výroční zprávy EIB, o tom, jak tato banka chce podporovat politiku soudržnosti, ještě kromě fondu soudržnosti. A ta podpora by měla být prostřednictvím půjček. Jediné negativní konstatování o této zprávě je, že tato zpráva je sice velice ucelená, ale o politice soudržnosti toho říká málo, ačkoliv víc než 40 výdajů EIB je určeno právě na konvergenční regiony. A podpora politiky soudržnosti, ta potřeba této politiky v minulých letech rostla a je potřeba i nadále tyto cíle podporovat. Ve světle, eh, tedy v, v důsledku krize, eh, takto EIB zpřístupnila dokonce miliardy a moje doporučení pro výbor by bylo pos pozvat zástupce EIB, aby podrobněji popsala některé aspekty své práce. V té zprávě také zmiňuji to, ten systém pro sdílení rizik. Víme, že na tom pracuje Jaspers, že, pracuje, že funguje Jaspers a víme, že, že se Eh, na tom EIB eh, e podílí. Ovšem nemáme příliš mnoho praktických zkušeností a zpětné vazby. A z tohoto důvodu by bylo zajímavé, kdybychom mohli něco slyšet přímo z úst zástupce Evropské investiční banky jejich práce velmi dobře doplňuje to, co my děláme a, a otázka malých a střed, podpory malých a středních podniků prostřednictvím cílených půjček, to je velmi užitečné. EIB nám tady velice pomáhá. Posiluje to naše vlastní politiky. Dobře. Takže to je velice stručná pozitivní zpráva o EIB. Myslím, že to z mé strany je prozatím vše. Pokud chce někdo něco doplnit, tak neváhejte. Bude-li možno je zapracovat, udělám to s radostí. a to. A těším se na vaše připomínky. Ano, děkuji. Pan Jenkins, děkuji. Já bych rád jako stínový zpravodaj řekl, že vítám návrh tohoto stanoviska. Myslím, že je to vyvážený a ucelený dokument a že můžeme být vděční za to, že v článku 16.9 Lisabonské smlouvy je větší rozsah větší rozsah pro zvládání rizika a rychlejší rozhodování ze strany EIB, což je potřeba. Ovšem, chaos na finančních trzích se teď přelel do, eh, do té reálné, do té skutečné ekonomiky a to vedlo k ostré recesi, byly, došlo ke ztrátám bezpočtu pracovních příležitostí a to všechno souvisí s teď dost dostupností eh, půjček, protože často nedochází k implementaci různých obchodních záměrů v důsledku eh, chybějících financí, chybějících půjček. Dobré eh, obchodní plány jsou často opouštěny prostě kvůli tomu, že nebyly správným způsobem financovány ještě v časech finančního boomu nyní bylo oznámeno 13 miliard, pomoc 13 miliard pro malé a střední podniky, což je sektor, který byl neuměrně silně postižen krizí. Chci vás ujistit a chci, abychom se ujistili, že skutečně EIB tyto prostředky dostane až těm, komu se dostat mají. To jsou eh, malé obchody, malé firmy, malé podniky, které zajišťují dvě třetiny pracovních příležitostí. A z různých informací z terénu mám pocit, že ne vždy se tak děje. A ještě více jsem znepokojen tím, že některé soukromé banky možná používají finance EIB k tomu, aby si obnovovaly svoje vlastní platební bilance. Na to bychom měli dávat dobrý pozor a přijmout eh, rázné kroky. Také chci pochválit EIB za jejich eh, korporátní strukturu, za poměrně nízké bonusy oproti soukromým bankám, které svými obscenními bonusy vyvolaly tento obrovský chaos, v kterém se nacházíme. Také je dobré, že EIB v roce 2008 zpřístupnila asi 12 miliard na tzv. znalostní trojuhelník, to je vzdělávání, výzkum a inovace. 2,6 miliard a 7,6 a 2,1 pro každou část toho trojuhelníku. Pokud máme zefektivnit naši činnost, musíme věnovat více pozornosti inovacím, protože inovace mají pak dopad na ty dvě zbývající úrovně. A konečně si myslím, že paní Krell má naprosto pravdu, když tímto, když říká, že bychom mohli posílit strukturální fondy v některých místech, třeba jako v Polsku, a také by mohla EIB být katalyzátorem pro financování různých energetických eh, projektů, dodávek energie v zeměpisně znevýhodněných oblastech. Já budu předkládat celou řadu drobných pozměňovacích návrhů, které spíše doplní, než změní tuto skvělou zprávu paní Krell. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych zdůraznit, že článek 36 který se týká fondu soudržnosti, uvádí, že tady z roku že tady je nařízení 1083 z roku 2006, který se týká nejen Fondu pro eh, regionální rozvoj, ale i sociálního fondu. Takže na žádost členských států se zúčastní ve všech fázích operační fázi, hlavní projekty a tak dále a také financování na veřejném i právním základě poskytování financí. Já bych chtěl říct následující. Z našeho hlediska, když se podíváme na aktivity bank, tak eh, musíme rozhodnout, eh, když EIB eh, e sehrává svoji úlohu, kdy je tento fond eh, v rámci Evropský investiční fond eh, chce získat fondy a někdy dodatečné zároky od EIB, eh, e ale my tady chceme prosadit pouze jeden zájem. V případě, že dojde k lepšímu naplňování projektu, tak musíme pochopit, jak se ty programy naplňují. Čili díky tomu bychom mohli mít dodatečný nástroj, kde bychom mohli získat větší podporu od EIB, abychom mohli řešit další problémy, protože jinak nemůžeme dělat žádné návrhy, zda je něco užitečné nebo ne. Tak eh, to vidím z hlediska regionu, protože pokud je to dobré, pokud je to lepší, pokud ty výsledky jsou lepší, tak je zapotřebí některé naše činnosti eh, dát eh, komisi a vlastně rozvíjet činnost, eh, abychom získávali více fundů. Ne, abychom ukázali klienty bance, ale možná by bylo dobré mít více statistických údajů. Chtěl bych o tom více informací. No uh, Takže někdo jiný nepožádal o slovo, jenom za sebe bych chtěla stručně říci, myslím si, že to je velice dobrá myšlenka, že bychom měli přizvat Evropskou investiční banku, kde také Evropský investiční fond, protože evropské finanční instituce skutečně vstoupily do oblasti politiky soudržnosti nejen jako zdroj půjček, protože velice často jsou účastní v případě spolufinancování, poskytují úvěry, ale také díky jejich odborné eh, pomoci a takzvanému finančnímu inženýrství, o kterém jsme také hovořili. Takže ještě je také EBRD a Evropská banka pro rozvoj spolu s Evropskou investiční bankou jsou zapojeny do oblasti soudržnosti. Takže je škoda, že to není možná plně zohleděno v této zprávě. Bylo by dobré, kdybychom se s tím setkali a vysvětlili si to. Takže děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 10. prosince a budeme o této zprávě hlasovat v lednu. Chcete k tomu něco dodat? Dobře, dostáváme se tedy k bodu 12, to je zpráva pana Lamberta van Nisleroje. Zpráva o uplatňování synergií, pokud jde o prostředky vyčleněné na výzkum a inovace na základě nařízení Evropského společenství. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně podstatě se na této zprávě ještě pracuje. Není to zpráva, kterou bychom mohli pozměňovat, ale spíše je to nastínění určitého směru, jakým bychom se chtěli ubírat, abychom se dobrali této zprávy. Je to takzvaná prováděcí zpráva, prováděcí zpráva řeší, jak nastavit legislativu a nařízení Evropské unie a jak jsou přímo implementovány v praxi. Zde je zajímavé podívat se na to, jak příbuzné oblasti zapadají do regionální politiky. To znamená, v tomto případě se jedná o výzkum, rozvoj, dále oblast hospodářské soutěže inovací, Nezaměřili jsme se skutečně na synergii těchto politik v minulosti a pamatuj se na sedmý rámcový program, když byl poprvé představen tak tam byla taková regionální poloha, kde se hovořilo o regionálních znalostech a v podstatě tam bylo napojení na regiony v oblasti výzkumu a rozvoje. Čili měli bychom si nejdřív udělat přehled, jak situace vypadá nyní, jak to funguje v praxi Pochopitelně nemusím vás přesvědčovat o tom, do jaké míry je tato oblast důležitá, že Evropská komise chce vytvářet znalostní ekonomiku, vyspělou ekonomiku, to pochopitelně zapadá do těchto cílů, ale potřebujeme integrovanější přístup, abychom rozvíjeli regiony i města v rámci Evropské unie. Tato zpráva se snaží na základě stávajících nařízení zjistit, jak jsou tyto věci implementovány ze strany členských států, protože víte, že existuje národní strategický rámec, dále operační programy, Tady děláme evaluaci ex post, takže nezacházíme do podrobností, ale můžeme se na to podívat také z hlediska komise. Je to otázka výměny dobrých praktik, znalostí. To bychom také mohli využít této zprávě. A potom musíme odpovědět na otázky. Na zásadní otázku, jestli to vůbec funguje. Inovativní regionální přístup, jestli také začlenuje oblast výzkumu a vývoje. Pochopitelně politiky v oblasti výzkumu a vývoje znamenají, že dochází k volné výměně názorů, znalostí mezi věci, ale pokud to má sloužit trhu, má to sloužit podnikům, má to vést k další praktické inovaci, tak do toho vstupuje regionální dimenze. A čísla jasně poukazují na to, že finance nejsou pouze eh, ze sedmého rámcového programu a CIP, ale 70 všech výdajů bylo věnováno na cíle, které jsou spojené se šířením znalostí. To je tedy spojené s obsahem sedmého rámcového programu. Takže musíme zjistit nejdřív konkrétní skutečnosti, musíme zjistit, co se děje v terénu a to dám do mé zprávy. Takže první část bude analytická a ve druhé zprávě se podívám do budoucnosti, čili co můžeme vyvodit z těchto dobrých praktik. Po celé Evropě vznikají tzv. klastry v Londýně, ve Francii, dochází k vývoji nové filozofie, nových klastrů, ale také vznikají regionální klastry, které se specializují na nejrůznější věci. Měli bychom mít klastry, které mají národní kompetenci a klastry, které jsou vhodné pro mezinárodní spolupráci. Takže chtěl bych se podívat do budoucnosti na naše vlastní nařízení, které máme v regionální politice a chtěl bych rozhodnout, kde jsou nejlepší příležitosti, kde můžeme vytvořit přidanou hodnotu a maximálně zúročit eh, daný vývoj v budoucnosti. To je nesmírně důležité. V mé zprávě je důležité, abychom se především podívali do budoucnosti. Abychom také obhájili synergii pozitivním způsobem. Strukturální politika, regionální politika byla velice často kritizována. Slyšeli jsme, že jsme často nedosáhli žádoucího výsledku, ale pokud Já bych v podstatě chtěl ukázat příklady Španělska, Francie, Německa, aby bylo zřetelné, jak to vypadá v jednotlivých zemích, také tedy v nových členských státech. A myslím si, že je to skutečně možnost, jak vlastně vytvořit základy pro určitou debatu o podstatě věci, až potom budeme vlastně definovat jednotlivé politiky a také fondy, které jsou potom pro tyto politiky používány. Já zatím tady nemám všechny podrobnosti k dispozici, ale samozřejmě víme, že komise ITR eh, ve výboru ITR, tam se v podstatě vyjádřil už určitý zájem o tuto zprávu a já myslím, že je v podstatě dobré, abychom mohli potom navázat spolupráci mezi oběma parlamentními výbory. Myslím si, že skutečně je důležité, aby náš výbor si tyto věci opravdu dobře uvědomil, protože v té zprávě se odrazí vlastně velká část hlavní působnosti našeho výboru. Tím bych tedy ukončil. Pan Olbrich, prosím. Já bych chtěl zdůraznit následující. Když srovnáváme nejen cíle, ale také metody, tak bych rád připomenul, že Lisabonská strategie původně byla založena na takzvané metodě otevřené koordinace. Vycházela z národních scénářů. Politika soudržnosti je založená na redistribuční metodě a definuje kvóty pro členské státy na základě HDP NAC 2. A výzkum je založen na distribuci ARE, distribuci, která je soustředěna v Bruselu a pochopitelně tady je kritérium vynikajících výsledků. Otázka zní, jaký to má územní dopad, tento nástroj. Politika soudržnosti, která vstoupila velice zásadně do oblasti výzkumu a výzkum, jaké to má dopady pro dané území. Víceméně víme, jak to funguje. Víme, že je zde tendence posílit vědu a výzkum pomocí finančních prostředků, které jsou v politice soudržnosti. Čili já bych požádal pana zpravodaje, aby se zaměřil nejen na analýzu obsahu a výsledků, ale také na implementaci a dopad na dané území. Děkuji. No ano, nikdo další? Tudíž můžeme diskuzi uzavřít. Děkuji za prezentaci Lambertovi a doufám, že z toho vznikne skvělá zpráva. Já tady budu mít zprávu a potom konečné hlasování možná bude v březnu nebo dřív. Ano. Každopádně tato zpráva je velmi zásadní, protože v tu dobu se všichni budou zabývat prioritami politiky soudržnosti a budeme moci jasně ukázat, jak jsme přispěli k tomuto, k tomuto výzkumu. A nyní další bod, bod různé. Nevím, jestli se někdo chce přihlásit. Pokud ne, tak jenom takovou drobnou informaci. Někteří z vás zmiňovali dokument e, e, Evropa, Evropa 2020, který je nyní již na internetu za účelem veřejných konzultací, které budou trvat do poloviny ledna. Ale pokud kdokoliv z vás chce nějak individuálně reagovat, to pokud tak učiníte do Vánoc, je možné, že to bude mít nějaký dopad ještě na tu zprávu, zatímco v lednu už možná bude příliš pozdě, protože znáte, jaké jsou ty postupy. Každopádně vás chci vyzvat, abyste si tu zprávu stáhli. Jsou tam určité cíle, které sdílíme, ale nevíme, jakým způsobem mají být implementovány. Takže připomínky k tomu, jak se může regionální politika stát hla, zásadní nedílnou součástí toho řízení jako takového, to opravdu stojí ze zvážení. A teďko, teď máme poslední bod a to je datum příštího zasedání, což je pondělí a úterý 25. a 20.